Okay, colleagues, we are going to make a... Vážení kolegové, zahájíme naše zasedání, byť eh, se spožděním a já doufám, že se nám spoždění podaří brzy dohnat. Chci vás přivítat všechny jménem našeho výboru na tomto veřejném slyšení a jménem výboru vítám také pana Stylianidese, který byl jmenován kandidátem na komisaře pro humanitární pomoc a řízení krizí. Někteří z vás tady byli také včera večer, kdo zde nebyl, zopakuji pro vás postup pro toto slyšení. Parlament připravuje hlasování v souladu s článkem 118 a přílohou 16 jednacího řádu a to hlasování eh, proběhne na základě posouzení navržených kandidátů, posouzení jejich eh, schopností, jejich eh, osobnostní nezávislosti, posouzení jejich komunikačních a dalších schopností. Dále vás informovat o tom, že toto slyšení je vysíláno živě přes webové stránky Evropského parlamentu a přes satelit, takže tímto vítáme všechny naše diváky a posluchače. Krátce po ukončení slyšení bude k dispozici také videozáznam. Dnes máme k dispozici jazykový, plný jazykový režim, tlumočení do 23 jazyků i přesto, že budete mít pocit, že je nedostatek času, tak prosím nemluvte příliš rychle, protože vaše vystoupení jsou tlumočena. Navíc dnes připomínáme Mezinárodní eh, den eh, překladu, takže tímto zde vítám také tlumočníky. My jsme kandidátovi na komisaře poslali předem několik otázek, na které nám písemně odpověděl. Jejich kopie máte k dispozici v zasedacím sále. Teď vysvětlím postup pro dnešní slyšení. Pan Stelianidis nejprve vystoupí s úvodním prohlášením v maximální délce 15 minut a Poté nastane hlavní část slyšení a to 45 dotazů poslanců. Během prvního kola vystoupí zástupce každé politické skupiny. Na svůj dotaz bude mít jednu minutu, zatímco kandidát na komisaře dvě minuty, pardon, minutu a půl na odpověď. Poté bude možné během půl minuty položit doplňující otázku, na níž bude moci kandidát během minuty zareagovat. Všechny ostatní dotazy budou omezeny celkově třemi minutami, dotaz jednu minutu, odpověď dvě minuty. Takže, vážení kolegové, mějte řečnickou dobu na paměti. Máme tady velké hodiny, aby všichni viděli, zda nepřekročili řečnickou dobu. Budeme mít také možnost dát slovo ve dvou případech zástupcům dvou výborů, které sdílí naši kompetenci. Bude to výbor pro zahraniční záležitosti a výbor pro životní prostředí. Po vystoupení zástupců těchto dvou výborů budou moci položit své dotazy další poslanci. Takže nejprve pan Stylianides a jeho úvodní vystoupení. Prosím.